Il presidente. Buongiorno. Buongiorno, Dobrý den. Dobrý den, zahajuji toto zasedání. Nejprve zahájíme informace o výsledcích hlasování ze čtvrtého balíčku o koordinované akci, jak bojovat s pandemí, s onemocněním COVID-19 a jeho dopady. Takže zde na obrazovkách vidíme výsledky. 53 zamítnut, pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 54 zamítnut. Pozměňovací návrh 76 zamítnut. Odstavec 43 první část schválena, 43 druhá část schválená. 48 schváleno. 77 zamítnuto. 24 schváleno. Odstavec 45 schváleno. 18 zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 zamítnuto. Pozměňovací návrh 25 schváleno. Pozměňovací návrh 8 schváleno. Pozměňovací návrh 9 schváleno. Pozměňovací návrh 78 zamítnuto. Odstavec 51 první část schválená. Odstavec 51 druhá část rovněž schválená. Odstavec 51 třetí část schválená. Pozměňovací návrh 30 schválen. Pozměňovací návrh 1 zamítnut. Pozměňovací návrh 52 první část schválená. 52 druhá část schválená. 52 třetí část schválená. 52 čtvrtá část schválena. 53 první část schváleno. 53 druhá část schválena. 55 první část schválená. 55 druhá část schválená. 22 schváleno. Pozměňovací návrh 22 schválen. Predstal B schváleno. Pozměňovací návrh 31 zamítnuto. Teď budeme mít první hlasování dnešního dne a budeme hlasovat v pozměňovacích návrcích k těmto návrhům. uvolnění prostředků Eh, specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů, dále zavedení zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření omezení COVID-19 a zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. A poslední hlasování dnes bude na téma zdravotnické prostředky. Hlasování bude probíhat stejně jako včera. Myslím si, že to všichni zvládli velice dobře. A ta první hlasování bude od 9 hodin do 10 hodin. Zahajuji tímto hlasování, čili do 10 hodin můžete hlasovat a ve 12.30 oznámíme výsledky prvního hlasování. Veškeré hlasování dnes proběhne formou jmenovitého hlasování a poslanci budou moci ověřit eh, výsledky hlasování Eh, tím, že eh, se nahlédnou do dokumentů, které budou rovněž zveřejněny na parlamentních internetových stránkách. Takže vám děkuji a opět se zde sejdeme ve 12 hodin 30 minut, kdy oznámíme výsledky prvního hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji. Il presidente. Ciao Marco. Buongiorno. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem. Vítám vás zpět v sále. Pokračujeme a představím vám výsledky prvního hlasování. Je to k pozměňovacím návrhům kdy jsme hlasovali. Pozměňovací návrh číslo 1 je zamítnut, 2 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3 je zamítnut. Nyní k materiálu konkrétních opatření zamítnuty 3, přijato 4, přijato Nyní 0093 2020. Pozněcí návrh číslo 1 je zamítnut, pozněcí návrh číslo 9 je přijat, 2 zamítnut, 10 přijat, 11 přijat, 3 zamítnut, 12 přijat, 13 přijat, 14 přijat, 4 zamítnut, pozněcí návrh 15 přijat, pozněcí návrh 5 přijat, pozněcí návrh 6 přijat, pozněcí návrh 7 přijat, pozněcí návrh 8 přijat, pozněcí návrh 16 zamítnut. 00982020, to jsou ty zdravotnické eh, zdravotnická zařízení. Po jedna přijat, dva přijat, tři přijat, čtyři D přijat. Tedy takto vypadají výsledky hlasování. A nyní se dostáváme k druhému hlasování. To je e, návrh pozněcího rozpočtu 1, 2, mobilizace nástroje flexibility na rok 2020, mobilizace nástroje pro rok 2020, jak říkám, mobilizace eh, rozpětí pro mimořádné události a zvláštní flexibility pro použití evropských investičních a strukturálních fondů, zvláštní opatření v rámci krize COVID-19. Jsou to konkrétní opatření, která mají zmírnit dopady rozšíření pandemie v oblasti rybolovu a akvakultury. A pak jsou zde zdravotnické prostředky. A společný návrh usnesení k společné akci Evropské unie ohledně boje proti pandemii. Další hlasování bude zahájeno ve 12.30, to znamená, bude zahájeno přímo nyní a hlasovat se bude do 13.30. V tuto chvíli hlasování již zahajuji a v 16 hodin oznámím výsledky hlasování. Děkuji. Questi emendamenti qua. va? Pojď to. Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il presidente. Grazie, buonasera. Pan předseda, děkuji, dobrý večer. Buonasera, la seduta è ripresa. Dobré odpoledne, zahajujeme opět naší schůzi. Dostal jsem stanoviska rady v prvním eh, čtení. Týká se to eh, nařízení ohledně statistiky společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Nařízení, které se týká elektronických informací o nákladní dopravě. Potom nařízení, které se týká minimálních požadavků na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografu. Potom eh, nařízení, kterým se mění eh, nařízení 1071 lomeno 2009, eh, nařízení 1072 lomeno 2009, pokud jde o přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy. Dále směrnice, která se týká vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a dále nařízení, které se týká minimálních požadavků na opětovné využívání vody. Eh, tyto dokumenty budou součástí zápisu z tohoto zasedání a parlament má tříměsíční lhůtu na vyjádření a tato lhůta se začne počítat od zítřka, tedy od 18. dubna 2020 a nyní výsledky druhého kola. Ehm, eh, hlasování jedná se o návrh opravného rozpočtu číslo 1 lomeno 2020, 599 pro, 20 proti, zdrželo se 77, je to tedy eh, přijato. Eh, potom závěrečné hlasování ohledně návrhu opravného rozpočtu číslo 2 hlasovalo 676 eh, poslanců, 671 pro, 4 proti a jeden se zdržel, tímto je to tedy přijato. Potom závěrečné eh, hlasování ohledně uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020 hlasovalo 696 poslanců, 603 bylo pro, 18 bylo proti a 75 se zdrželo, tímto je to tedy přijato přijato. Potom eh, konečné hlasování k uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020. 695 hlasů byl odevzdáno, 665 pro, 10 proti, 20 se zdrželo, tímto to tedy přijato. Potom závěrečné eh, hlasování k uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události. Na rok 2020 hlasovalo 696, 690 pro, 4 proti a dva se zdrželi, tímto je to tedy přijato. Potom konečné hlasování ke specifickým opatřením k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních eh, fondů. 696 hlasů bylo odevzdáno. 689 pro, 6 proti a 1 se zdržel. Tímto je to tedy přijato. Potom závěrečné hlasování, které se týká specifických eh, eh, opatření pro řešení krize COVID-19. Hlasovalo 696 poslanců, 686 eh, bylo pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Tímto to tedy přijato. Potom závěrečné hlasování ohledně zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Hlasovalo 696 poslanců, 671 pro, 10 proti, 15 se zdrželo. Zdrželo tímto to tedy přijato. A potom závěrečné hlasování ohledně zdravotnických prostředků. Hlasovalo 696 poslanců, 693 bylo pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Tímto je to tedy přijato přijato. A potom eh, závěrečné hlasování, které se týká eh, společného návrhu usnesení ohledně koordinovaných opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Hlasovalo 694 poslanců, 395 bylo pro, 171 bylo proti a zdrželo se 128. A návrh je přijat. A potom společný návrh usnesení byl tímto tedy přijat. A nyní budu eh, pokračovat eh, k podpisu definitivního přijetí opravného rozpočtu 1.2 lomeno 2020 podle článku 96 eh, jednacího řádu. Kromě toho vás chci informovat, že společně s předsedou rady podepíšu dva texty, které se týkají uvolnění prostředků na troje nástroje pružnosti pro rok 2020 a také text, který se týká uvolnění eh, prostředků z rozpětí pro nepředvídané události a názvy těchto textů budou zveřejněny v zápisu dnešního zasedání. Takže přistoupíme k podpisu těchto textů. Děkuji vám. Zápis ze zasedání 16. a 17. dubna bude eh, předloženo k přijetí na začátku příštího zasedání. Nejsou-li žádné další námitky, tak budu eh, pokračovat. Eh, jedná se o usnesení, které bylo přijato dnes. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Děkuji všem, kteří měli dostatek trpělivosti na to, aby využili tento aktuální postup, který nám umožňuje, aby parlament pokračoval ve fungování i za těchto okolností, abychom mohli nadále pokračovat. Pracujeme na dálku a myslím si, že je důležité, že jsme schopni takto pokračovat, je to dobrá věc a ukazuje se, že tento postup je dobrý a ukazuje to také vysoká míra účasti na našich postupech. Je dobré, že fungujeme v tento moment eh, této v této nouzové situaci. Před eh, několika dny eh, významný spisovatel, který si zvolil Evropu za svou vlast, řekl, že obdivuje těch, obdivuje ty, kteří vytrvávají, kteří vydrží, že bez velkých gest je možné ukázat, že můžeme eh, žít tak, že stojíme pevně na nohách i v takto složitých situacích. Je to spisovatel Luis Sepulveda. Je to autor, který nás eh, doprovázel během